Vážení kolegové, pustíme se do práce, již je čtvrt, tři čtvrtě na deset. Chtěla bych vás všechny pozdravit. Prvním bodem je přijetí pořadu jednání. Chtěla bych vás informovat, že zasedání je webstreamováno a ty časy jednotlivých bodů jsou samozřejmě pouze orientační, takže prosím, dbejte na to, abyste zde byli včas na projednávání svých bodů. Žádná změna pořadu jednání navržena není, takže navrhuji, abychom ho schválili bez změn. Bod 2 sdělení předsedkyně. Chtěla bych vás informovat o tom, že jednání koordinátorů možná bude zrušeno. Během dne o tom rozhodneme. Dále, pokud jde o rozhodnutí předchozího jednání koordinátorů, chtěla bych vás informovat o tom, že padlo rozhodnutí týkající se legislativních zpráv o rozšíření e, snížení spotřebních daní na určité produkty na Madejře a Azorských ostrovech a zde se bude postupovat s jednodušeným postupem. A uplatní se pravidlo 46 jednacího řádu, to znamená, jde o zprávu bez pozměňovacích návrhů, je to bod 6 dnešního pořadu jednání. U těch nelegislativních stanovisek bylo jedno rozhodnutí, týkalo se rozhodnutí o víceletém finančním rámci na období 2014 až 2020, poučení a budoucí směřování. Příslušným výborem je budget, eh, výbor pro rozpočet a my vypracováváme stanovisko, vypracovává ho pan Jan Olbricht, bude se o něm diskutovat také dnes. Koordinátoři rovněž rozhodli o tom, že doporučí zrušení dvojího dvoudenního zasedání dnes eh, tedy máme ten jeden den, včera jsme jednání neměli a potom se to bude týkat i toho jednání, které bylo plánováno původně na 19. až 20. března, ale bude pouze jednodenní a to konkrétně 19. března. Pokusíme se tedy hlasování dát na odpoledne těchto jednodenních zasedání. To je tedy k jednání koordinátorů. Dále bych chtěla přejít k bodu 3 na pořadu jednání, kterým je diskuse o externí studii, kterou jsme si zadali a příslušné rozhodnutí poté provedlo ředitelství pro strukturální politiku. Jde o Evropskou zprávu ekonomických záležitostí a politiku soudržnosti. Máme zde dva hlavní představitele autorského týmu této studie jednak pana Iena Bega, který je profesorem Evropského institutu Londýnské školy ekonomie a politických věd a Johna Bachtlera, který je profesorem evropských politických studií z Univerzity Strathclyde v Glasgow. Bez dalšího otálení bych vás tedy v tomto pořadí chtěla požádat o uvedení této studie. Prosím. This professor Jan Beck, who Že začne Jan Beck, pan profesor Jan Beck. Děkuji, paní předsedkyně. Jsme nesmírně vděční za možnost seznámit vás s touto studií. Dovolte mi, abych v těchto prvních 20 minutách upozornil na některé základní eh, linie této studie. Snad bude fungovat toto elektronické ukazovátko. Okay, the, the first thing to say is that... Takže první věc, kterou chci říci, je následující. Takže my jsme pomysleli na povahu této reformy zprávy s tím, že existují čtyři základní kategorie. První kategorie, kterou tady vidíme, je měnová politika. Proběhly významné reformy, které ovlivnily měnovou politiku. Byli jsme svědky rozšíření role Evropské centrální banky do té míry, že nyní se ECB stala takřka nahodilé v podstatě hráčem eh, této politiky soudržnosti, protože její kroky mají fiskální dopady. Tolik první zásadní postřeh. Jak se to děje? Různými způsoby. Implicitně se z ECB stal jakýsi tedy poslední nebo nejvyšší eh, věřitel eh, půjčovatel, to je, je tedy funkce centrální banky, vyplývající z toho, že centrální banka je ochotná pořizovat dluhopisy, na sekundárním trhu a tím pádem snižuje cenu financování pro tyto příslušné státy. Dále sehrává eh, klíčovou roli mechanismus stability, určuje, jak funguje. Takže to je několik změn, které ovlivnilo politiku soudržnosti za druhé. Mnohé z těch opatření, six-pack, two-pack, eh, fiskální eh, dohoda a další, mění celkově dohled nad fiskálními politikami členských států. Říká se, že je to hlavně o fiskální disciplíně, ale makroekonomické nerovnováhy a některé další změny a koordinace rovněž mají dopad na makroekonomickou politiku. A jsou tu například některé eh, bubliny, tržní bubliny a další, které trošku přesahují eh, ten eh, rozsah fiskální politiky a tudíž jsme tady svědky určité transformace role komise. Může to ovlivňovat to, jak eh, vlastně zpráva ekonomiky funguje. Za další máme ten regulační prvek, který má dopad zejména na finanční eh, sektor, nové formy makroprudenčního dohledu, existuje eh, také ten, ta Rada pro systémová rizika a ECB v podstatě získává nová práva i v rámci jednotného mechanismu dohledu. Takže s tím se, k tomu se pojí čtvrtá kategorie reform. To znamená, že několik evropských institucí, zvláště komise a Evropská centrální banka, dostávají nové pravomoci nad členskými státy. A to ovlivňuje demokratickou rovnováhu tedy v co kdo v tom systému dělá. Co z toho vyplývá? Vedoucí role nyní připadá tomu procesu evropského semestru. A některé další aspekty, třeba Evropa 2020, se eh, poněkud upozadily, i když stále ještě existují, ale nejsou tak viditelné, ty, ta, ten dlouhodobý cíl transformace se poněkud vytrácí. Udržitelný a inkluzivní růst. Koordinace je také klíčovou součástí mnoha z těch opatření na evropské úrovni, která se snaží řešit krizi a budovat nový systém, souvisí s eh, koordinací přes hranice. A není náhodou, že mezivládní eh, dohoda se nazývá o stabilitě a koordinaci, protože koordinace je klíčovou součástí toho, ale existuje dost velká dvojznačnost ohledně nebo nejasnost ohledně toho, kam až vlastně ta koordinace sahá. Navíc na prosincové Evropské radě jsme viděli, že to byla pozice 27 proti jednomu a to, ten jeden to byli Němci, ne Britové, s podporou komise, když se hlas, hlasovalo o snaze určité eh, povinnosti, kdy členské státy by měly podepisovat smlouvu s komisí a my vás potom tedy podpoříme. Takže je tady určitý eh, tlak na eh, zesmluvňování, na kontraktualizaci. Jsou tu také specifická doporučení François Hollande eh, odsuzoval tuto záležitost. Říká, že Brusel nemá zemím poroučet, co mají dělat. Takže jsou tady určitá napětí v celém tom systému a v rámci té kontraktualizace si můžeme povšimnout, že něco, co bylo akceptováno v politice soudržnosti, to znamená kontrakt mezi komisí a členským státem nebo regionem, se nyní zamítá členskými státy, které říkají, no ale počkejte, počkejte, ten původně ten nástroj pro eh, konvergenci, tak aspoň pokud vím, tak tady existuje určitá nejasnost ohledně toho, jak daleko až koordinace má sahat. A tady přesně to má roli Evropský parlament. Měl by Evropský parlament mít dohled nad centrální bankou v jejich aktivitách? Měl by se angažovat také v roli v, v rámci toho semestru? Ohledně toho existují určitá napětí, která se musí vyřešit. Jaké jsou hlavní dopady? Z hlediska ekonomické politiky jedním z hlavních dopadů všech těch změn je, že národní rozpočty budou podrobeny určitým větším limitacím než v minulosti. Zvláště to platí pro ty země, které měly největší potíže v uplynulých letech. Nehovoříme jen o těch eh, me- memorandech porozumění, ale i třeba i Itálie a Španělsko, které jsou dosti značně limitované ve svých fiskálních pozicích, nebo Spojené království, které, na které rovněž dopadly úsporn, dopadla úsporná opatření. Takže způsob, jakým se peníze vynakládají, se transformuje. Bude větší důraz na tom získat více z méně prostředků. A celková strategie veřejných investic v několika členských státech byla silně ovlivněná změnami v těchto politikách. To dále znamená, že prostředky, které můžeme vynaložit, tak na to bude mít vliv měnící se zpráva. Třeba na DG ECFIN existují tendence směrem k, k důrazu na kvalitě veřejných výdajů. A, takže samozřejmě, kdybychom všichni věděli, jak dosáhnout růstu, tak bychom byli všichni bohatí. Existují také některé priority eh, top-down v novém programovém období existuje, existoval velký důraz původně na eh, soulad s ehm, politikou EU 2020. Ale když se podíváte na celý ten systém, tak vidíte, že pořád jsou v něm ještě některé vady, které nebyly plně vyřešeny. Toxický vztah mezi bankovním systémem a financemi členských států stále přetrvává. Reformy nešly dostatečně daleko. A mohou se objevit i další problémy, které sebou přenesou samotné reformy. Bankovní unie všechno nevyřešila. Bankovní unie šla pouze do určité míry, ale Máme tady SRM například, ten eh, jednotný mechanismus pro vyřešení problémů bank, ale i tak to představuje neustálou hrozbu pro, pro státní systémy. Protože soudy a německá Bundesbanka do značné míry znemožní centrální bance používat tento nástroj v některých případech. A nevidíme nové nástroje, které by se objevovaly. Čili proces existuje, ale z hlediska tedy skutečné dostupnosti prostředků je to zatím mizivé. Thank you, Ian. Um... Děkuji, Iane. Přeji krásný den. Paní předsedkyně, vážení poslanci, dámy a pánové, přejdu dopadům pro politiku soudržnosti. My jsme si ve studii položili otázku, respektive čtyři sady otázek. Ten první okruh se týkal toho, jakým způsobem kohezní politika přispívá k ekonomické zprávě. Za druhé eh, směr eh, pohybu kohezní politiky, který však vzhledem k tomu, že je v několika ohledech ještě nejistý, je možno zjistit několik možných scénářů vzájemného vztahu ekonomické zprávy a kohezní politiky. A poslední otázka se týkala implikací pro Evropský parlament. Začnu tou první otázkou. Příspěvek politiky soudržnosti k ekonomickému řízení. Cílem eh, ekonomického řízení je posílit eh, kohezi, ale také přispět širší makroekonomické zprávě. Za prvé je zde otázka sou dodržování makroekonomických pravidel. To je něco, co již 20 let existuje, pokud jde o fond soudržnosti. A nyní ta situace vypadá tak, že některé členské státy splňují požadavky na kondicionalitu, jiné nikoli a pouze nedávno došlo k přerušení financování. Nicméně ten eh, efekt signalizace, ten byl vždy důležitý a to poukazování na vyníky mělo určitý vliv. Ta kondicionalita se v současnosti rozšířila na všechny evropské strukturální a investiční fondy. A máme zde taká opatření týkající se dobrého hospodář, dobré hospodářské zprávy, na podporu doporučení, rady a tak dále. Dále je zde prostor pro další kroky, pokud jde o revizi komi- programů komise a také pro případné pozastavení některých plateb k čemuž se dostanu za chviličku. Za druhé, politika soudržnosti má určitou stabilizační funkci, zvláště v době krize se díky ní podařilo do jisté míry obnovit eh, ekonomiku v některých eh, členských zemích. Eh, to bylo úspěšnější než v jiných, někde to směřovalo k podpoře zaměstnanosti a investic v jiných zemích přeprogramování a využívání kohezní politiky pro překonání krize bylo spíše omezené a cíl těch programů byl ponechán v oblasti těch dlouhodobých cílů. Dále politika soudržnosti má stále silnější úlohu i v podpoře výdajů podporujících růst. V uplynulém období jsme prostřednictvím Lisabonské strategie a požadavku rezervovat určité fondy eh, viděli, že více peněz jde na specifické kategorie, jako je výzkum a vývoj. Respektive že zde nedošlo k navýšení těch prostředků na určité okruhy v rámci Lisabonské strategie a v rámci nového regulačního rámce vidíme zvyšující se důraz na strategii Evropa 2020. Rovněž to souvisí s větší sektorizací výdajů a také k nutnosti plnit celou řadu podmínek, z nichž eh, některé z nich jsou ve vzájemném střetu. A v neposlední řadě má politika soudržnosti rovněž úlohu posilovat teritoriální dimenzi výdajů, tedy v první řadě vycházet vstříc požadavkům na nižší úrovni než je úroveň národní, ale také snahou eh, začlenit subnacionální aktéry do rozhodnutí, která se týkají přidělování zdrojů. A Dále je zde také schopnost koordinovat jednotlivých politických oblastí při dosahování společných cílů. Byť v praxi ty výsledky jsou spíše smíšené. Otázka tedy zní, jaké dopady bude mít reforma hospodářské zprávy na kohezní politiku. Udržitelné a stabilní makroekonomické prostředí je samozřejmě pro hospodářský rozvoj a investice pozitivní. Snižují se tak rozdíly mezi chudšími a bohatšími regiony i společenskými vrstvami. Nicméně je zde i celá řada problémů, které je třeba zdůraznit. Jsou zde určité spory mezi jednak silným tlakem na veřejné finance, fiskální a strukturální reformy a potřebu konsolidovat veřejné finance, to přináší pozitiva ve střednědobém a dlouhodobém rámci. Na druhé straně zde jsou eh, škrty v hospodář, v rozpočtu, což vede k omezení zdrojů pro politiku soudržnosti, což má negativní dopady zvláště v zemích, jako je Řecko nebo Portugalsku, kde politika soudržnosti v podstatě tvoří velkou část vládních výdajů. Takže je zde určitý rozpor mezi jednotlivými cíly této politiky. Dále jsou zde určité dopady na fungování této politiky samotné. Zmínil jsem otázky týkající se přeprogramování a pozastavení plateb. Otázka je, jak eh, spolehlivé tyto podmínky jsou, protože to přeprogramování samozřejmě není vůbec jednoduché. Znamená to určitý technokratický přístup eh, z hora dolů a rozhodování o tom, co je pro daný členský stát nejpřínosnější. Pokud jde o to přerušení financování nebo pozastavení plateb, zůstávají tím poškozeny hlavně země, které si to v podstatě nejméně mohou dovolit. A v podstatě zde neexistuje zodpovědnost těch, kteří provádějí daná rozhodnutí. Za třetí, jsme svědky větší koncentrace na cíle strategie Evropa 2020. A politika soudržnosti se stává pouze jakýmsi nástrojem cílů strukturálních reform. Je zde tedy otázka určitých střetů a toho, zda politika soudržnosti je schopna plnit příslušné cíle. Když jsme viděli, že některé členské státy při jednání s útvary komise mají určité problémy s tematickou koncentrací a také požadují větší flexibilitu. Pokud jde o bankovní unii, ta představuje určitá pozitiva pro politiku soudržnosti, protože podporuje uniformnější financování uh, podmínky týkající se malých a středních podniků a snižuje roztříštěnost bankovních a finančních služeb. A jsou zde také interinstitucionální dopady. Rada je vlastně posílena ve své úloze strategického činitele rozhodnutí, stejně tak jako komise. Pokud jde o dopady na Evropský parlament, ty dosud nejsou zcela jasné, ale o tom pohovořím ještě za chvíli. Nyní se podívejme na jednotlivé scénáře vývoje, které se lze představit. Já jsem tuto diskusi rozdělil do dvou částí. Ta první se týká scénáře omezené skutečné ekonomické hospodářské a měnové unie, to znamená v podstatě toho, co již bylo dosaženo. A druhý scénář, ten spočívá v širší opravdové hospodářské a měnové unii. Ten první scénář, ten tedy v podstatě vychází z toho, co bylo dohodnuto při reformách eh, z roku 2013 pro období 2014 až 2020. Ve studii na straně 54 je graf, který umístuje jednotlivé členské státy podle toho, jak vysoký je jejich státní dluh v procentech HDP, to je na té horizontální ose, a na vertikální ose máme eh, tyto státy seřazené podle příspěvků z politiky soudržnosti. Jednak zde jsou státy, které mají vysoký dluh, ale zároveň je tam velice důležitý také příspěvek té kohezní politiky, jako Maďarsko, Malta, Portugalsko, Kypr, Řecko. Dále jsou zde země, které mají vysoký dluh, ale nízké financování, to je například Spojené království, eh, Rakousko, Francie a poté země, které mají nízký dluh a vysoký příspěvek z politiky soudržnosti, hodně ze zemí EU 12 a potom jsou země, které mají oba ukazatele nízké, to je například Dánsko, Švédsko nebo Finsko. V té první kategorii jsou země, které čelí největším tlakům a které jsou nejvíce poškozeny, respektive byly by nejvíce poškozeny, pokud by u nich došlo k přerušení plateb z v důsledku porušení pravidel. Klíčová úloha Evropského parlamentu v tomto prvním scénáři je úloha dohledu a také mm, co nejvyšší rozšíření regulačního rámce a toho, jakým způsobem jsou pravidla uplatňována protože je zde určitý eh, rámec pro výklad jednotlivých pravidel a podmínek. Dále. Ten druhý scénář, to je širší, opravdová hospodářská a měnová unie. Ta, to by vlastně znamenalo širší pohyb eh, ke skutečné bankovní unii, posílená fiskální kapacita a silnější stabilizační funkce. Zde ty dopady jsou velice nejisté. Avšak oddělená fiskální kapacita by mohla vést eh, k tomu, že by se do politiky soudržnosti dostávali méně, dostával méně zdrojů, měla by omezenější rozpočet, byla by méně důležitá a to by mělo dopady na teritoriální pokrytí této politiky. Dále by zde byl mnohem eh, silnější dohled eh, a například přísněji by se vymáhala kondicionalita, platily by automatické sankce a přeprogramování a to by mohlo znamenat ještě větší finanční a politické napětí než v současnosti. Otázka je, zda by tato nová unie obsahovala také nějaké nové nástroje. Pokud nikoli, tak by patrně došlo k větší eh, sektoralizaci a také k tlaku na změnu rozpočtu a těch jednotlivých přidělených položek. Pokud by tam ty nové nástroje byly, tak by vše záviselo na rozsahu rozpočtu. Pokud by ten rozpočet byl malý, tak by ty dopady nemusely být příliš závažné pokud by byl velký, tak by to mělo dopady na politiku soudržnosti v tom smyslu, že by bylo asi eh, větší soustředění na určité oblasti a určitá témata. Na druhé straně by to také mohlo osvobodit politiku soudržnosti od té současné stabilizační funkce a mohlo by to umožnit eh, větší eh, zacílení na jednotlivé oblasti a politiky. A v poslední řadě, pokud jde o ty otázky, které jsme si kladli, ty se týkaly dopadů na Evropský parlament. Zde jsme zvolili čtyři klíčové okruhy těchto dopadů. Za prvé, je zde třeba, aby Evropský parlament hrál silnější roli eh, při tvorbě opatření týkajících se té skutečné Evropské hospodářské a měnové unie. V současnosti tomu dosud tak nebylo. Otázka ale je, jakým způsobem se budou ta opatření uplatňovat v současnosti a zde by Evropský parlament měl v budoucnosti hrát silnější úlohu. Dále je potřeba silnějšího dialogu mezi jednotlivými výbory. Není to pouze otázka hospodářského výboru a výboru pro zaměstnanost. Zde je skutečně potřeba větší koordinace mezi jednotlivými výbory parlamentu. Za třetí, jak parlament, tak my všichni potřebujeme lépe porozumět tomu, jak opatření v rámci EMU dopadnou na členské státy, zvláště ta stávající opatření v současné stávající oblasti, ale také ta opatření, která budou přijata v budoucnosti. Pokud jde o vztah eh, hospodářské zprávy a politiky soudržnosti, je třeba vidět, jaké dopady to bude mít na jednotlivé členské státy a také na jednotlivé regiony a skupiny obyvatelstva v členských státech. A dále je zde ještě nebezpečí, že se veřejné rozhodování eh, dostane mimo oblast veřejnosti a zde je opět třeba, aby Evropský parlament eh, hrál silnější úlohu a vyžadoval od členských států a komise větší zodpovědnost. Já se pokusím o jakési schrnutí za prvé. Mnoho významných změn. Mění se kontext, v němž vnitrostátní aktéři interagují s politikami z evropské úrovně. Opakuji, co jsem řekl na začátku. Evropská centrální banka má novou roli. To ovlivňuje politiku soudržnosti. Může to být eh, jenom nahodilé, ale je to tak, existuje to. Za další. Půjčování bude stále limitované. Vidíme, že eh, evropský bankovní trh ovlivňuje malé a střední podniku, podniky, to znamená i jejich kapacitu eh, dobrat se nějakého ekonomického oživení. Nevíme, kam směřuje ta GMU, e to znamená ta skutečná eh, evropská eh, měnová ekonomická politika. Máme, je tu určitý návrh na společnou eh, záruku vkladů, to by byl jeden ze způsobů, jak přerušit eh, tu toxickou vazbu mezi bankovním systémem a eh, státními dluhy. Vím, že budou prováděny zátěžové testy Evropským bankovním úřadem a to může ukázat, že jsou některé banky v problémech. A to v době, kdy členské státy tam, kde zřejmě budou ty největší problémy, zatím nejsou připraveny ty jejich problémy vyřešit, takže by mohly nastat eh, financovací problémy. Návrhy k fiskální unii eh, teď uvízly na mělčině, navzdory k tomu, co komise oznámila, tak není jasný směr fiskální unie, ať už jde o eh, nové výdajové kapacity nebo o možnost takzvaných eurobondů protože Němci prostě řeknou nein na, takovou, na takový návrh a samozřejmě i Finové. Takže poslední bod. Pokud jde o legitimizaci směru ekonomické a měnové politiky, tak eh, nás čekají nesmírně ošemetné výzvy do budoucna. Děkuji, Johne. Myslím, že i to ticho bylo výmluvné. A nyní bych um, ráda dala příležitost k otázkám. Jan? Prosím, Jané. Děkuji. Já přemýšlím o jedné věci. Poslouchal jsem ministra Schäubleho v Bruselu, když tam představil svůj pohled na budoucnosti eurozóny, ekonomické zprávy a tak dále, budoucí roli Evropského parlamentu, nutnost vytvořit nový parlament, novou eurozónu. A po ten předpoklad že evropské instituce nejsou schopny vyřešit na základě smlouvy problémy eurozóny, takže je potřeba změnit smlouvu a pokud ne, tak bychom měli přijmout pragmatická opatření. Citát, jestli si to dobře pamatuji. Pragmatická opatření. Pokud nemůžeme vytvořit parlament eurozóny, tak aspoň vytvořit nějaký pod výbor, nějaký podparlament v rámci Evropského parlamentu a tak dále. A myslím, že to bylo dost jasné. Jaká je pozice německé vlády ve vztahu k budoucnosti eura a eurozóny? Rád bych v této souvislosti položil pár otázek. Klademe si tedy otázky ohledně posílení eurozóny a všech těch mechanismů, které jsou zaváděny v eurozóně. Eurozóna, fiskální, fiskální kompakt. Jaké to bude mít dopady na budoucí politiku soudržnosti? Naivní taková, naivní otázka by zněla. Lze si představit, že bude úplně jiná politika sou, soudržnosti v eurozóně a mimo eurozónu. Jiné metody, jiné nástroje. A ještě další otázka, která se k tomu váže. Už několik let máme problém takzvané tradiční politiky soudržnosti, která souvisí s konvergencí, eh, prorůstovou politiku soudržnosti, moderní politiku soudržnosti a tak dále, jak se tomu říkalo. A když se dívám na vaši prezentaci, když se tady říká, že se umožňuje tedy důraz na méně rozvinuté části Evropské unie. Když si to přečtete pozorně, tak je to jako kdybychom říkali, že protože je to o soudržnosti, takže z dlouhodobého hlediska paralelně budou existovat nové nástroje, nové investiční fondy, které nebudou zahrnuty do politiky soudržnosti, ale budou vně politiky soudržnosti. Nebo mýlím se tady, je, je, tak, je takový scénář možný, že politika soudržnosti se takto vyvine? Dnes pořád říkáme, politika soudržnosti je jedinou investiční politikou Evropské unie, pro Rustova a tak dál. Ale výsledek těchto změn může vést k tomu, že to bude znovu politika soudržnosti pro ty méně rozvinuté a pak budou jiné politiky, které ale budou se lišit mezi od eurozónou a mimo eurozónu, budou odlišné. Děkuji, Ivars. Děkuji. Mám za možnost se vyjádřit? Já jsem vás, vám naslouchal. Velmi pozorně. Ale bohužel musím konstatovat, že mám pocit, že nezacházíte dostatečně do podrobností. A bez podrobností, bez matematiky, ty závěry o bankovní unii a o všech těch věcech obecně jsou něčím jiným než tím, co potřebujeme. Proč jsem tak kritický vůči takovým toho, studiím tohoto typu? Mám v rukou implementaci strukturálních kohezních fondů 2007 2013. Walter Defi to vydal. A dnes, v únoru 2014, když jsem, když jsem viděl, udělal jsem vlastní analýzu, v průběhu těch čtyřech let jsem analyzoval stát po státě a musel jsem říci, že máme tedy něco společného. Když se podíváte na čísla, na surové statistiky, tak opravdu vidíte, že skutečný výsledek, kom, jaký je skutečný výsledek analýzy komise a můj, jsou podobné nebo ne? V analýze komise se snaží nastavit takovou tabulku, absorpční míra absorpce, dobrá zpráva a tak dále. Asi to znáte. A vy, vyplývá z toho zajímavý takový vzorec. 7 z 27, pouze 25% má silnou absorpci a silnou zprávu. Zatímco slabá absorpce, slabá vláda, to je více, to je 13%, 9 zemí, 30, 30% a 20 procent má silnou zprávu a slabou absorpci nebo obráceně. A teď, když se podíváme na moji analýzu, já jsem se snažil analyzovat hlavní, to hlavní, to znamená ekonomickou zprávu. Když máte před, nadměrný rozpočtový deficit a makroekonomické eh, nerovnováhy, tak následují postihy tak je to prostě vepsáno v zákoně. Díval jsem se na deficity z roku 2009 a absorp- absorpční kapacity a obecnou úroveň dluhu. Nebudu hovořit o Rumunsku, Bulharsku, protože ty nevím z jakého důvodu nebyly schopny se dostat na normální míru absorpce. Nikdo není schopen to vysvětlit, ani komise, ani nikdo jiný, ani ministři na národní úrovni. Ale když se podíváme na ostatní země, třeba Itálii a Českou republiku, není tam žádná korelace. Ro- rozpoč- rozpočtové deficity jsou mnohem lepší než u některých zemí, které jsou, mají dobrou absorpci. Na, oni mají velmi špatnou absorpci, tedy v Itálii, ale přitom rozpočtový def, deficit je na dobré úrovni. Jistě, obecná úroveň dluhu je 127%, to je vysoké, ale analyzujme to. A prosím, analyzujme to. Jaké jsou hlavní zásadní argumenty? Deficit rozpočtový ne. Existují státy, které mají velmi malý, velmi zanedbatelný deficit a přitom velmi nízkou úroveň absorpce. Dokonce i Česká republika mají, tři, ano, 3%, teď to něco víc než 3%, podle maastrichtských kritérií, ale pokud jde o absorpci, ta je špatná. Nemluvme o Estonsko a Litvě, ty absorbují velmi dobře, ale třeba Španělsko. říká se, že je tam krize a tohle všechno. Ale korelace tam není. Když se podíváte třeba na Španělsko, státní dluh. Ano, 53% HDP 2009 na 84% v roce 2012. Ale míra absorpce není tak špatná. Jsou na pátém místě z těch 27 zemí. Přitom rozpočtový deficit 10%, 9%, někdy 11%. No Portugalsko, také to samé. A tím se nabízí otázka. To je další, další druh analýzy a je potřeba ji provést. Jinak se budou objevovat takovéto věci obecné, které vy říkáte, ale to není užitečné pro ty, kdo se snaží činit politická rozhodnutí. Ještě jedna věc, na nakonec, na závěr. Když se podíváte na analýzu komise Vidíte, že na začátku všech těch tabulek, zajímavá tabule, tabulka, eh, oni vzali kohezní prostředky z Evropské unie a z národního spolufinancování a pak to korelují s reálným HDP. Ale u Maďarska, u veřejných investic je to až 95 jako kdyby tam nebyly žádné investice. Neplní adicionalitu. Víte, co to je adicionalita? Kritéria adicionality. Ale pokud chceme charakterizovat situaci, musíme také přihlédnout k tomuto. A třeba Litva, ano, vysoká, 75% adicionalita. U Španělska je to a 11%. Nebo Portugalsko pětkrát víc, 50%. Tak já nevím, ale výsledky komise ukazují, že není jednoduché najít skutečný, jak to rozklíčovat, jak nalézt tu vazbu mezi absorpcí u kohezní politiky a evropskou zprávou eh, ekonomickou, protože tam může být až plus, plus 30%, minus 30% rozpětí. Tak, možná ta skutečná analýza musí být hlubší. A neříkat jenom eh, rozpočtový deficit, obec, celková míra dluhu. Čili nejenom vy, ale i všichni ostatní, kdo budou dělat další analýzu, musí najít, přihlednout těm skutečným parametrům. Nemůžeme jenom matematicky analyzovat absorb, míru absorpce, protože ta může být matematicky vysoká. Ale když se podíváte na 20, období 2000-2006 nebo předchozí období, před rokem 2000, eh, tak jsou některé státy s vysokou absorpcí a pak to byly ty první, které byly v krizi první, které pak eh, přišly eh, za IMF, MMF a Evropskou unii s prozbou o pomoc. Takže to je otázka pro přátele soudržnosti. K čemu chcete kohezní prostředky, když na vás pak přijde krize? Já opravdu jediné, co mohu říct, musíme, musíme jít hlouběji. Jinak je tato analýza k ničemu? Přináší to, nepřináší to nic nového pro tento parlament a pro nový parlament. Musíme s komisí uvažovat o tom, jak hlouby. Jens Nielsen. Děkuji. Dále má slovo pan Jens Nielsen. je tam není. Děkuji. Budu hovořit ve svém jazyce. Děkuji ještě jednou za slovo a děkuji také za tuto zprávu. Myslím si, že bude užitečné podívat se na definice. Samozřejmě, že všechno lze udělat lépe. Myslím si ale, že jde o užitečnou analýzu. Já mám zkušenosti ze Švédska. V této zprávě se na jednom místě hovoří o tom, že členské státy se vzdalují od strategie Evropa 2020, že viní krizi za to, že se odchylují od této dlouhodobé strategie. Také slyším, že místní, regionální aktéři spíše se snaží držet této strategie, spíše než sami členské státy. My, když diskutujeme o příslušných dohodách, zdá se, že je stále snazší vinit z případného neúspěchu krizi, ale zde nejde pouze o výši prostředku, ale také o to, jakým způsobem jsou prostředky využívány. V rámci té dlouhodobé strategie se například eh, soustředujeme na otázky boje proti klimatickým změnám. Tak to je tomu u nás ve Švédsku a zajímalo by mne, jaká je situace v jiných členských státech. Děkuji, Jensi. Paní Maletič. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla zdůraznit, že tato analýza jasně ukazuje, jeden velice zásadní problém na úrovni Evropské unie, ale také na úrovni členských států, a to je potřeba koordinovat jednotlivé politiky. Já se domnívám, že problém já cítím ten problém zde v parlamentu. Já jsem členkou hospodářského a měnového výboru ekonu a tam Neustále diskutujeme o různých opatřeních týkajících se evropského semestru a specifických opatření pro jednotlivé členské státy, makroekonomickou rovnováhu, omezování rozpočtu a tak dále. Snažíme se hledat eh, co nejvhodnější reformní programy, to, aby členské státy splňovaly požadavky na snižování deficitu, a na to, aby byl podpořen hospodářský růst, což eh, v podstatě souvisí s cíly politiky soudržnosti, ale diskutujeme o tom zcela odděleně. Myslím si, že bychom měli více zohlednit eh, i ta doporučení specifická pro jednotlivé členské státy, které vydává komise, ale o tom eh, všem diskutuje hospodářský a měnový výbor parlamentu, ECOFIN, ministerstva financí jednotlivých členských států, tedy tyto útvary. A na druhé straně zde máme výbor pro regionální rozvoj a ministerstva pro regionální rozvoj v jednotlivých členských státech, v některých členských státech eh, toto spadá pod ministerstvo financí, což je mnohem lepší situace, než pokud tomu tak není. Dále zde máme analýzu dohod o partnerství a další strategické dokumenty, které se zabývají politikou soudržnosti. Ale mezi těmito dvěma oblastmi já v podstatě nevidím žádné propojení, žádný vztah. Tedy nevidím otázky politiky soudržnosti spojené s otázkami, které se týkají reform hospodářské politiky. A členské státy trošičku jsou eh, ztracené v celém tom procesu. Já mám nyní příklad Chorvatska, které vstoupilo a hned byl zahájen eh, proces pro snížení deficitu. Nicméně pokud se podíváme na situaci v Chorvatsku, my toho příliš mnoho udělat nemůžeme, protože pokud omezíme platy, tak se sníží naše konkurenceschopnost. Pokud omezíme sociální dávky, bude to směřovat k větší chudobě a to vše jde proti cílům strategie Evropa 2020. Ale to, je skutečně, to jsou skutečně největší výdajové položky v našich rozpočtech. Veškerá ta rozhodnutí se týkají kapitálových investic, což má dopady na naše možnosti využívat eh, politiku soudržnosti a její zdroje. Je třeba specificky podporovat eh, členské státy, které mají nižší průměrné hospodářské ukazatele než eh, ostatní. A je třeba poskytnout těmto zemím určitý prostor, byť jsou podrobeny programu pro snižování deficitu. A je důležité, abychom v parlamentu umožnili, že tyto členské státy mohou překročit eh, 3 deficitu, pokud zároveň plní projekty kohezní politiky, které jsou potřeba pro růst. Jinak se dostaneme do jakéhosi začarovaného kruhu, který znemožní znovu nastartování politiky v těchto zemích. Děkuji. Chtěla bych se zeptat zástupců Evropské komise, zda chtějí hovořit. Máme zde paní Katalínu Rubianos. Může, chcete se ujmout slova? Děkuji. Paní předsedkyně, děkuji autorům za velice zajímavou prezentaci, která nám poskytuje celou řadu zajímavých podnětů k úvahám a také nastoluje otázky, jakým způsobem lépe sladit politiku soudržnosti s otázkami hospodářské zprávy. Já se nebudu pouštět do všech témat, protože u celé řady věcí je třeba ještě širší debaty, prohloubenější analýzy, ale zaměřil bych se asi na tři konkrétní věci. Ta první se týká změny eh, se týká rizika nižší absorpce u zemí, které mají vysokou míru zadlužení a vysoký deficit. Zde bych chtěl říci, že až dosud jsme nezjistili nějakou jasnou korelaci. Vidíme země, které mají, musí čelit obrovskému fiskálnímu tlaku, jako jsou Řecko nebo Irsko, a tyto země jsou zároveň jedními z těch, které absorbují prostředky nejlépe. Takže významné výzvy v oblasti fiskální nevedou nutně ke snížení míry absorpce. Za druhé, pokud jde o vztah mezi vysokou mírou zadlužení a pravděpodobností sankcí podle nového makroekonomického režimu. Zde bych chtěl zdůraznit, že ta možnost sankcí zde není z důvodu vysokého zadlužení, ale z důvodu neúčinného postupu členských států. To je třeba připomenout. Takže pokud členské státy postupují neefektivně po té, co obdrží doporučení komise, tak teprve poté se ty sankce spustí. A v tomto kontextu také je důležité říci, že komise vydá pokyny, které budou vysvětlovat, jakým způsobem makroekonomická kondicionalita bude prováděna. A za třetí, studie zmiňuje riziko sektoralizace politiky soudržnosti. Zde bych chtěl připomenout, že stávající nařízení článek 5 má jako jednu z klíčových zásad zásadu partnerství. A místní a regionální orgány a hospodářští a sociální partneři, ti všichni musí být plně zapojeni do přípravy jednotlivých strategií a programů. Děkuji, kolego. Pokud nechce hovořit eh, někdo další, tak já také využiji této příležitosti a řeknu pár slov. Jenom abychom si připomněli historii této studie. Ano, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem se přihlásil o slovo, protože jsem naslouchal Janovi, který eh, interpretoval slova německého ministra financí tak, jako kdyby to bylo z vůle Evrop- německé vlády, že by chtěli vytvořit nějaký vlastní parlament. Já s tím nemohu souhlasit. Nikdo v Německu nechce separátní parlament pro eurozónu. Co ale potřebujeme, je to, abychom měli koordinaci mezi těmi zemi, které buď jsou v eurozóně, či do eurozóny směřují, a to jak na národní úrovni, tím tedy, co se diskutuje v Evropském parlamentu. Německý minister financí také říká, že ty země, které nejsou, které nechtějí eh, z dlouhodobého hlediska vstoupit do eurozóny, respektive které to sami tu, pro sebe tuto možnost vyloučili. Takže tyto země se prostě na těchto diskuzích podívat nemohou, o to jde. Ale ty země, které jsou v eurozóně a ty, které do ní dlouhodobě či střed, krátkodobě či střednědobě směřují, tak tady potřebujeme rozhodně koordinaci mezi těmi národními rozhodnutími, které padají v národních parlamentů, tech a samozřejmě tím, co se děje tady v Evropském parlamentu. Protože zástupci je důležité, aby tady, tady byl ten dialog, ta koordinace. Do jaké míry to třeba bude podvýbor výboru EKON, či za to bude nějaká jiná forma spolupráce. To je samozřejmě stále otevřené pro diskusy i mezi námi. To jsem tady chtěl ještě jednou takto objasnit. Dobrá, takže pokud není žádný další příspěvek, tak já bych chtěla říct následující. V červnu loňského roku jsem navrhla, abychom použili ten poslední slot ke zprávě vlastní iniciativy, kterou jsme ještě měli k dispozici, k přípravě eh, tedy zprávy přesně o této vazbě eh, mezi makroekonomickou zprávou a budoucností politiky soudržnosti. Komise měla také v listopadu vydat sdělení na toto téma a koordinátor a výbor ve své moudrosti rozhodli ne mít tuto zprávu a věnovat se jiné otázce. Takže jediný způsob, jediná možnost byla vypracovat, nechat vypracovat studii, abych tu byl určitý odkaz pro další eh, období pro výbor Regi, pro další období do roku 2020 v kontextu těch všech změn ekonomické zprávy Evropské unie a v kontextu nového regulačního rámce kde také existují silné vazby s ekonomickou zprávou Evropské unie, tedy bylo jasné, že potřebujeme nějaké, eh, nějaký takovýto odkaz do budoucna. Protože Evropský parlament při hodnocení té politiky musí drasticky e, změnit přístup. Nem, nemůžeme se dívat jenom na přihlížet jenom k těm členským státům a městům a kriticky je sledovat a hodnotit jejich administrativní kapacitu a míru chybovosti a všechny tyto záležitosti, které samozřejmě jsou důležité. Ale je také nutno, a to z toho vyplývá velmi jasně, aby Evropský parlament, zvláště tento výbor, přihlíželi eh, ke kontextu realizace politiky soudržnosti, tedy v kontextu ekonomické zprávy Evropské unie, takže musíme sledovat, co se s ekonomickou zprávou děje a jaké to má dopady eh, na politiku soudržnosti. Kromě sledování členských států a regionů musíme eh, dohlížet i na Evropskou komisi a radu a zvláště, když se podíváme na to, jak probíhají investice a investiční toky, a jak taková metodika existuje, tak budeme muset v praxi v kontextu toho, co čemu se říkalo makroekonomická kondicionalita, budeme muset získat určité další vhledy do toho, co evropské instituce vlastně budou dělat. Aby se tato politika nezačala nějakým způsobem snižovat její význam, aby se nezačala downgradovat. Takže musíme analyzovat potenciální chyby, které to, co do této politiky nepatří. To je velice důležitý závěr. Musíme chápat, jak měnit roli výboru a jak organizovat lepší spolupráci v rámci Evropského parlamentu. tedy naši spolupráci s Ekonem, s rozpočtovou kontrolou, to bude v, této, v tomto směru stěžení a významnější, než jaká je dnes. To, co z této zprávy vyplývá, není příliš optimistické pro Evropský eh, parlament. Vy pokazujete na možnost, že bude dokonce, eh, že se Evropský parlament dostane trochu na vedlejší kolej. právě proto tu tato zpráva je, abychom se zamýšleli na tom, jak řešit tyto výzvy v budoucnosti, protože od roku 2014 nastává nová éra politiky soudržnosti. A na jedné straně, a na to jsme samozřejmě hrdí, se nám podařilo učinit z toho investiční politiku Evropské unie, a, ale pak je ta cena, která ty, ty náklady, ty, ta rizika, Takže naším cílem nebylo přihlížet eh, k té ekonomické zprávě v tradičním slova smyslu, ale vnímat to v kontextu měnícího se prostředí ekonomické zprávy celé Evropské unie. Nyní se chci zeptat, kdo se chce vyjádřit jako první. Jan. Děkuji. A Dovolte mi tedy reagovat na řadu z těch bodů, které tu zazněly. Otázka diferenciace Evropské unie je možná na prvním místě. To je také to, o čem hovořil Jan Olbricht. Politika soudržnosti je jednoznačně eh, politika všech 28 členských států. A přesto, co se tu začíná objevovat? eurozóna, osmnáctka plus pár těch dalších, jako je Polsko, které chce chtít účastnit některých prvků další ekonomické integrace a ty se více zbližují. A některé politiky mají potom určité cíle soudržnosti, které se však implementují přes jiné kanály. To je zásadní věc, na kterou chci upozornit. Ať už je vaše diskuze s panem Zellerem eh, korektní nebo ne, to o tom se můžeme bavit později, ale bez ohledu na to, jestli existují nové instituční formy, samostatný parlament nebo nějaký výbor, tak prostě, ať už to tak bude nebo ne, tak budou politiky, které budou omezeny pouze na podskupinu členských států, což, z čehož vyplývá problém legitimity, problém monitorování, protože na to nejsou struktury. To je ta podstata toho, co se snažíme říci. Navíc uší koordinace se již, již probíhá, něk, někteří jsou však na okraji této uší koordinace, někteří jsou blíže k centru. Já samozřejmě jsem ze země, která nechtěla být součástí toho, takže možná bych tomu neměl tolik říkat, ale taková je realita. A pak vy, vy jste možná z Chorvatska. Vzniká určitý eh, problém těchto při slaďování eh, cílů politiky, které si vzájemně konkurují. Vy jste vyjádřil eh, například to napětí mezi EU 2020 a makro, makroekonomickou stabilitou. Ale ono to jde ještě dál. Národní parlamenty, které se mohou považovat za svrchované eh, v oblastech třeba veřejných, o tom, jak se rozhoduje o veřejných výdajích, nyní tuto svrchovanost ztrácí to je přitom podstata demokratické legitimity a e, v rámci všech návrhů e, EMu. Jakým způsobem se vyrovnáme s tímto napětím a jaké místo si v tom najde Evropský parlament, to se mi zdá být velmi nejasné. A je na Evropském parlamentu, aby přišel s iniciativy, které ošetří tento problém e, demokratické legitimity. Danita Hybner má pravdu. Politika soudržnosti bude nadále investiční politikou Evropské unie, ale s mnoha různými omezeními. A dívat se na absorpční míru z roku 2009 není tak užitečné z hlediska budoucnosti, protože tady se rozvíje úplně nová situace, nový scénář právě v důsledku těchto různých změn politické zprávy. A právě protože nelze vytvářet jasnou korelaci, protože něco z toho je mezi úrovní komise a původních členských států, čili intenzita kontroly, jestli se plní pravidla a e, regulace a tak dále, ale naším cílem nebylo hodnotit politiku soudržnosti minulosti, ale spíše spekulovat o budoucnosti ve světle změn. To nebyl, nebylo naše hlavní, hlavní poslání. A nyní bych ještě předal slovo kolegovi. Thank you. Uh... Děkuji. Já bych doplnil několik věcí k tomu, co říkal Ian tomu, co zmiňoval Jan Olbricht o budoucím vztahu mezi novými nástroji a formou kohezní politiky v budoucnosti, to ve velké míře závisí na tom, jak ty budoucí nástroje budou vypadat, jaké budou mít regionální pokrytí, zda se budou vztahovat na celou Evropskou unii nebo nikoli a také na jejich tematické zaměření. Ale můžeme si představit nástroj, který se bude e, snažit o jakousi fiskální ekvalizaci na, pro jednotlivé regiony, bude se snažit řešit otázku deficitu s ohledem na pracovní trh a jeho situaci, A není to dobrý eh, příklad pro evropskou úroveň, ale pokud se podíváme například eh, na to, jak eh, to funguje v Německu, tak tam se regionální politika velice soustředila například na podporu bývalého východního Německa nebo rozvoj dalších německých regionů. K další otázce, která zde padla. Já chápu, že je třeba zabývat se tím, co působí tu různou míru absorpce. A zde nám studie neustále dávají ten jeden faktor a tím je nedostatečná institucionální kapacita. My máme určité znalosti o tom, že v zemích, kde je obecně slabá zpráva, jsou určité ostrůvky excelence. Jsou tam například ministerstva zodpovědná za politiku koheze, která mají mnohem vyšší standardy než zbytek eh, státní administrativy. A dále máme i státy, kde politika soudržnosti není na vysoké úrovni. A to vše má dopady na absorpci. Ty výzkumy dosud probíhají, ale zašlo, zachází to za rámec této naší studie. Pokud jde o otázku, toho, že členské státy se odchylují od strategie Evropa 2020 a vymlouvají se na krizi. To je v jádru diskusí mezi členskými státy a komisí, tedy do jaké míry své operační programy soustředují na cíle strategie Evropa 2020, nebo v jaké míře mají prostor pro to, aby se zaměřovali na širší oblast výdajů. Je třeba chápat eh, situaci v jednotlivých zemích. Hovořil jsem eh, s jedním státním, vysokým státním zaměstnancem v Řecku, který hovořil o tom, že nemůže hovořit o přizpůsobení se moderním technologiím u malých a středních podniků, pokud ty podniky nevědí, zda vůbec krizi přežijí. K otázce koordinace. Opět. Je třeba posuzovat to podle jednotlivých členských států a vidíme, že v některých státech tam kde je ministerstvo financí zároveň koordinátorem kohezní politiky a kde kohezní politika tvoří značnou část výdajů a je tam tedy silnější propojení oblasti finanční a soudruž... politiky soudržnosti, tak tam to funguje lépe. V jiných státech ovšem ministerstvo financí se příliš nezajímá o kohezní politiku, protože výdaje na kohezní politiku tam tvoří pouze velice omezenou část rozpočtu. Důležité je zdůrazňovat potřebu tohoto propojení tedy politiky soudržnosti s makroekonomickými cíly. A samozřejmě to také závisí na hodnocení jednotlivých států a toho, jak splňují makroekonomické cíle. Pokud jde o vztah vysokého zadlužení a postihů v oblasti kohezní politiky a toho, jak plní požadavky na korekci, my samozřejmě nechceme zde hovořit o nějakém přímém vztahu. My jsme chtěli ukázat, že existují země, které potenciálně budou nejvíce zasaženy z důvodu snižování dluhů a měnící se proporce financování z kohezní politiky. zcela jistě je klíčovým principem kohezní politiky partnerství. Také je ale třeba říci, že z důvodu změn v architektuře programu a rozdílných priorit v členských státech je zde nyní menší úloha pro určité partnery, kteří byli do procesu zapojeni v minulosti, jsou to například právě místní orgány, ale opět se to mění podle jednotlivých členských států. Státek. Děkuji mnohokrát, děkuji všem, kdo se zapojili do této diskuse a také děkuji týmu, který pracoval na této studii, protože je jasné, že jsme vstoupili do neprobádaných vod, na neprobádané území a byl nám zde poskytnut nový pohled na politiku soudržnosti v kontextu uh, hospodářské zprávy. Určitě bude potřeba ještě rozpracovat celou řadu dalších podrobnějších studií v budoucnosti. Nicméně mnohokrát chci celému týmu a oběma pánům profesorům poděkovat za jejich práci. Také paní Beatrice Oliveiru, že nás těmito novými aspekty provedli. Takže ještě jednou děkuji. A nyní tady snad máme generálního ředitele Valtera Waltera Defae, Takže prosím, kdokoliv z komise, kdo se chce eh, posadit eh, po bok pana generálního ředitele, může. Vítám Valtra Defa. Stále tady mám ještě DG Regio napsáno. Nevím, poté, když se tam k tomu přidala ta ten, ten urbální aspekt, tak jak to ovlivnilo zkratku vašeho DG, protože by tam mělo být také urbán tedy urbání, nevím, každopádně byste nás měl spravit o tom, jak to vypadá s implementací um, toho rámce 2007 až 13 Eh, takže samozřejmě jsme posedli všichni budoucností, ale občas musíme ohlednout také po tom, co se dělo v minulosti. Děkuji, Danuto, za pozvání a za možnost eh, tu pohovořit o implementaci o období 2007 až 2013, tedy je to už to minulé období, jak jste však naznačila. Není to ještě zdaleka u konce. Co, o co se chci pokusit? Ak, jednak aktualizace ohledně výsledků a výstupů této politiky. Komise vydala strategickou zprávu z Dubna, tedy Dubnu, ale mezi tím máme nové údaje, protože tato zpráva využívala pouze z údaje do roku 2011, teď máme ještě nové údaje, které to eh, dotáhly až do roku 2012 včetně. Zajdu pak do větších podrobností ohledně toho, jak tato politika se poprala s krizí. Protože tato krize nás udeřila celou Evropskou unii. Byla to nejhorší krize vůbec za existenci Evropské unie. A pak uprostřed tedy ještě taková informace, která vás ještě bude zajímat na tomto výboru, jak to vypadá s mírou absorpce. Sdělím vám poslední údaje. Ovšem nejde nám jen o absorpci, ale také o finanční zprávu, finanční řízení. Musíme se postarat o to, aby výdaje z naší strany byly řádné a e, náležité. Dále vás chci také informovat o některých podpůrných opatřeních, která nyní přijímáme intenzivněji než kdy předtím na podporu administrativní kapacity regionu a členských států, které se potýkají s implementací jak pokud jde o absorpci, tak o finanční řízení. Politika soudržnosti přináší pozitivní výsledky v době krize. Připomínám, že kdy jsme, v době, kdy jsme používali naše modely, tak hlavní příjemci průměrně eh, konstatovali pozitivní přínos aspoň jednoho procentního bodu HDP. To může být na první pohled málo, ale víme, že HDP je často vysoký, takže i 1% z této částky je vysoké. Navíc musíme eh, sčítat eh, různé efekty do celkového ekonomického účinku, takže bez politiky soudržnosti by krize byla těžší. Co z krize vyplývá? Trend klesajících nerovností v průběhu let se zastavil. Regionální rozdíly se zvýšily. A to je pochopitelně důvodem k obavám pro všechny, kdo zodpovídají za regionální politiku. Konkrétně je řečeno. Máme tady některé klíčové výsledky za období 2007 až 2013. Jak říkám, máme údaje do konce roku 2012. Úctyhodná čísla, pokud jde o nová pracovní místa, firmy, nové startupy, budování železnic a silnic 5 milionů občanů získalo nově přístup, přístup k širokopásmovému připojení dále mnoho k čisté vodě. Máme 15, máme miliony účastníků eh, v různých fondech, eh, pak také finanční nástroje, 940 finančních nástrojů, na které připadá 8 miliard eur v podobě záruk a půjček. Jak tedy vidíte, politika soudržnosti představuje významný podporný nástroj pro ekonomiku. Je to patrné ještě více, když přihlédneme k roli, kterou tato politika eh, hraje z, hlediska veřejných investic pro takřka polovinu zemí naše politika představuje 30 veřejných investic. A u některých států, třeba Maďarsko, to představuje 70 nebo dokonce to může být až 90 Tyto částky přitom plně nám neříkají, co to může znamenat na regionální úrovni. Třeba někdy, v některých případech na národní úrovni není ten význam tak značný, ale na regionální úrovni mohou být naše fondy jedinou možností, jak regiony mohou aktivně podpořit investice, zejména v krizových časech. Jak jsme na krizi zareagovali? Programy vznikly před krizí a my museli jsme se přizpůsobit nové situaci. První nová výzva byla, že národní rozpočty se ostly pod velkými konsolidačními tlaky. Takže ta národní část toho příspěvku byla ohrožena, proto jsme museli zvýšit míru spolufinancování. A zvýšili jsme zálohy o 6 miliard. Navýšili jsme míru spolufinancování na maximum možného. 28 miliard. A u těch programových zemí jsme ještě více zvýšili maximální strop spolufinancování. A na to jsme dali dalších 1,8 miliard. Jsme svědky toho, že bylo nutno nejenom změnit systém spolufinancování, ale také přizpůsobit samotné programy vůči novým potřebám. Proto jsme přeprogramovali 45 miliard, plných 13 A to je nezanedbatelná částka, protože některé programy již nebyly nastavené, byly připravené na nové, přizpůsobené novým změnám, to znamená eh, nezaměstnanost mladých, potřeba podporovat malé a střední podniky. Celkově tyto kroky představovaly nebo pomohly milionu mladých a 50 tisícům malých a středních podniků. S tím, jak se ekonomika cvrkávala, tak se zmenšovala i celková ekonomická aktivita. A byl také problém s inovací. Museli jsme uspůsobit taky způsobilost z hlediska pracovního kapitálu, pracovní účinnosti, sociálního bydlení. Implementaci jsme zjednodušili přímo v terénu prostřednictvím eh, zjednodušení určitých nákladových eh, procesů, proplácení projektů ještě před přijetím rozhodnutí. A také jsme povzbuzovali členské státy, aby zjednodušovali postupy. A tato opatření měla zásadní dopad. Na tomto grafu vidíte, jak prostřednictvím zvýšení evropského flow se snížila potřeba spolufinancování. To je zejména platí pro země, jako je Řecko, Portugalsko, Irsko a Lotyšsko. 40% toho snížení a 20% Itálie, Španělska, Litvy a Rumunska. Tam to bylo takřka 20, takřka 20% pro celou Evropskou unii. Tady vidíme celkový eh, pohled eh, na, toto repro, repro, na tu změnu programování. Celkově to bylo 13% bodů, ale existuje dost široká škála mezi jednotlivými členskými státy. Zejména ty země podrobné programům. Takže tolik eh, základní informace toho, co se dělo v průběhu krize a jak to ovlivnilo různé státy. Teď se podíváme na otázku absorpční kapacity, absorpce. Tady vidíme eh, ty průběžné platby, na konci roku 2013. Průběžné platby, to znamená bez záloh, ale nejen ty průběžné platby, které jsme už proplatili, ale také ty, které byly zavedeny, které, by, které existují, ale nebyly propl- nemohly být proplaceny. Protože na konci loňského roku na ně prostě nebyl rozpočet. Dobrá zpráva je, že 60, existuje 60% míra absorpce eh, v rámci celé Evropské unie. To je úctyhodná částka, ale stále ještě musíme 40% z toho implementovat. Takže 2014 a 15 budou roky, kdy budeme muset být opravdu velmi pilní. Existuje také velká variabilita mezi členskými státy. Obzvlášť nízká úroveň absorpce v Rumunsku, Bulharsku, na Slovensku, na Maltě, Itálii, Maďarsku a České republice. Ty jsou nalevo. V těchto zemích probíhá eh, intenzivní úsilí na zlepšení situace. My za komisi děláme všechno, co je v našich silách, abychom k tomu přispěli svým dílem. K tomu se dostanu za chvilku. A ještě předtím dovolte pár slov o, o finanční zprávě. To je další kriticky důležitá otázka a je evidentní, že musíme bdít nad tím, aby výdaje byly řádné a e, právně náležité. To je také záležitost, která se řeší s účetním dvorem. Je to důležité pro důvěryhodnost naší politiky. Neměli bychom být defenzivní, protože jsme zavedli velmi robustní kontrolní systém, A celkově správní orgány, certifikační orgány a dozorčí orgány fungují dobře. Ovšem samozřejmě, že existuje prostor ke zlepšení. To vyplývá jasně z čísel. Ale neměli bychom eh, být pouze v obraně, ale měli bychom uznat, že je co zlepšovat. Takže máme takový eh, dvouúrovňový přístup. Prevence a náprava. Pokud jde o tu preventivní složku, snažíme se zabránit tomu, aby docházelo eh, k eh, nějakým nesrovnalostem, ale pokud k ním dojde, musí se napravit. Jak víte, tak to je zejména zodpovědnost členských států. Těch or, orgánů členských států, které jsem zmínil. My máme poradní zodpovědnost, ale jdeme ještě dál. To znamená, že prováděli jsme mnoho preventivních kroků, poskytli jsme pokyny, vydali jsme 50 eh, takových eh, pokynů, poznámek, zorganizovali jsme semináře a další eh, události, pokud jde o uzávěrky 2007 až 13 průběhu auditových misí vysvětlujeme, poukazujeme na některé implementační problémy v monitorovacích eh, výborech, na dalších setkáních. Takže děláme hodně, pokud jde o poskytování eh, pokynů. Ale bude toho ještě víc v budoucnu. Další preventivní nástroj spočívá v tom, že kdykoliv máme nějaké doklady o tom, že existují nedostatky v konkrétním programu, tak varujeme příslušné programovací orgány, že by měly tyto nedostatky nějakým způsobem opravit, napravit. Aby se zabránilo tomu, že komise vyplatí prostředky na základě výdajů, které nejsou eh, žádné. tak varujeme členské americký stát, aby nedával platby na tyto prostředky. Oni na to mají právo. A někdy v důsledku N plus 2, N plus 3 to přesto udělají a my to potom musíme přerušit, musíme pozastavit platby, pokud se to neopraví včas. A obnovíme platby teprve tehdy, kdy se ty irregularity napraví a kdy dostaneme záruku, že se nebudou opakovat v budoucnu. V podstatě stokrát jsme přerušili za rok 2013 platby a máme poměrně vysokou částku korekcí, asi 1 milion za celé období 2013. Další ehm, graf ukazuje, že to bereme opravdu vážně, je to, že je to důležitý preventivní nástroj. Tady vidíte, že počet případů přerušení a pozastavení se zvyšuje v průběhu let a stejně tak ty částky se zvyšují. Hovořil jsem o procesních otázkách, ale je také důležité sledovat, co je za těmi eh, všemi problémy a v této souvislosti je důležité, co řekl účetní dvůr, jaké jsou hlavní chyby Často je to na úrovni poskytování veřejných zakázek. V podstatě 50% těch chyb pochází z veřejných zakázek a dále otázka způsobilosti při financování. Tam je skutečný problém. Když vezmeme tyto dvě věci společně, tak v podstatě vidíte, že máme více než polovinu všech těch problémů pokrytých. My se snažíme pak na tyto oblasti zaměřit. Otázka způsobilosti a otázka eh, udělování veřejných zakázek. To je problém těch států, které nemají kapacitu eh, vyhodnocovat výdaje tohoto druhu. Ale my chceme, aby to bylo ještě širší, a nechceme se soustředit pouze na jednu oblast. Protože co je tu v sázce? Víceméně je sázce celková absorpční kapacita členského státu a ta je navázána na celkovou administrativní kapacitu. To vidíme teď z dalšího diagramu. absorpci, sílu absorpce a síla, e, sílu tedy e, zprávy celkové. To, co z toho vyplývá, je v případě silné zprávy je také slabá absorpce a v případě silné zprávy je e, silná absorpce také. Takže lepší zpráva rovná se lepší absorpce. A proto eh, v DG Regio, když jsme reorganizovali tady naše DG, tak jsme vytvořili nové eh, centrum kompetenc pro, kompetenční, které se věnuje pouze eh, té správní kapacitě. Abychom si o tom udělali lepší obrázek, abychom byli lépe schopni radit členským státům, jak zlepšovat administrativní kapacitu a jaké, abychom podnikali konkrétní kroky i my sami. Takže tolik poslední eh, obrázek, který jsem vám chtěl ukázat. Jaké jsou konkrétní kroky, které chystáme na úrovni podpory administrativní kapacity? Hlavní problém jsou ty státní veřejné zakázky, proto k tomu chystáme akční plán, ne sami, ale i spolu s dalšími eh, DG, zejména DG Markt. Snad nikdy nebyla tak dobrá spolupráce mezi našimi službami. Máme pracovní skupinu, která se snaží zajistit, že to, co jednotlivá DG dělají, je, bude koordinováno Zatím se zaměřujeme na eh, kondicionalitu ex ante, aby byly tyto podmínky splněny. A další projekt máme, tedy expertní iniciativu pro lidi přímo z praxe, jak se vyhnout největším chybám při udělování veřejných zakázek. To je důležité opatření k tomu, abychom to dostali více pod kontrolu. Dalším projektem je vytvořit expertní systém pro výměnu informací. My máme rozsáhlou expertízu v Evropské unii k tomu, jak spravovat fondy ta expertíza existuje, ale my potřebujeme mít na jednom místě. Proto chceme vytvořit takovýto systém výměny informací. A zatím na tom spolupracujeme s, um, institucem, s institutem v Maastrichtu, abychom uh, dokázali zvládnout poptávku, nabídku této expertízy, jak bychom tuto výměnu informací měli zorganizovat. Máme hodně zkušeností z předchozích eh, systémů výměny informací a chceme mít něco opravdu uspůsobeného eh, potřebám. A v kontextu toho akčního plánu pro veřejné zakázky organizujeme také workshopy proti eh, podvodům, proti korupci. Zorganizovali jsme velkou konferenci v prosinci tady v Bruselu, bylo to poprvé, o tom, jak bojovat s korupcí ve strukturálních fondech. Dělali jsme to společně s Transparency International. Myslím, že si toho cenili i účastnické správní orgány. Nyní je to následováno specifickými workshopy, kde máme jak upozornit na tyto problémy, tak i prezentovat konkrétní nástroje. Existují například takzvané pakty pro integritu s cílem bojovat s korupcí v systému udělování zakázek. A poslední bod – v příštím období, protože eh, nás čekají podstatné změny, tak eh, se chystáme zorganizovat školicí programy pro všechny zaměstnance v členských státech, ale obzvlášť v těch zemích, které mají slabší eh, absorpční kapacitu v administrativních otázkách. Takže taková malá menší skupinky 30 lidí, kde by existovala potřebná interakce, potřebná k tomu, aby to školení bylo účinné. Takže tolik v kostce, co jsem si vám přál sdělit a tím můžeme zahájit diskuzi. Vidíte, že velmi aktivně monitorujeme implementaci přímo v terénu i s členskými státy přizpůsobujeme programy tam, kde je to potřeba. A děláme také stále více na úrovni prevence a asistence, abychom zlepšili administrativní kapacitu, a aby bylo možné realizovat tu podporu pro konkurenceschopnost, růst a pracovní místa v Evropské unii. Děkuji mnohokrát. Ještě než dám slovo kolegům, můžete nám říci něco o těch jednotlivých lhůtách, o termínech plateb, uzavření a poté se pustíme do diskuse. Já zde hovořím a kontroluji mne vedle kolega. Takže ty platby je třeba provést eh, v roce 2014 až 2015. Eh, to tedy jsou data platná pro, ty, pro to reálné provedení plateb. A pokud jde o předkládání jednotlivých dokumentů komisi, na to máte No to je více času, tam je 18 měsíců, takže to bude někdy v polovině roku březen 2017. To je tedy ta lhůta. To, co ale je skutečně důležité, to jsou léta 2014 a 2015, kdy je tedy eh, třeba platit eh, ty skutečné projekty, poté bude následovat ta administrativní eh, práce pro vypořádání poslední žádostí o platby a uzavření celého procesu. Ivars Goodmanis se hlásí, děkuji mnohokrát. Já mám dvě otázky na generální ředitelství a jeden bod k zamyšlení. První otázka se týká toho, jakým eh, způsobem sledujete čísla vážící se k adicionalitě. Pokud se totiž podíváme na vaši prezentaci, jedna z těch eh, tabulek eh, ukazovala politiku soudržnosti a podíl na investicích a pro Maďarsko tam uvádíte 95%, což znamená, že 95% představují prostředky z evropské kohezní politiky plus eh, národní spolufinancování. Ale pokud je to 95% pro Maďarsko, tak Maďarsko neplní požadavky adicionality. Já jsem si nedávno spočítal, a není to jediná země, další země, které jsou na tom podobně jsou Litva a ne tak špatně je na tom Slovensko. Ale co to znamená? V roce 2010 jste vydali dokument eh, komise, který se týkal verifikace a v něm jste řekli, že všechny země vedle těch peněz, které dostanou z Evropské unie, mají povinnost poskytnout také ještě další veřejné investice. A tyto částky komise přijímá a referenční e, částka ex ante byla 94 miliard. Pokud se na to podíváme a rozdělíme to 36, což je ta celková evropská částka, tak je to poměrně hodně. Těch 36 je méně než jedna třetina. A vy jste eh, v důsledku krize povolili členským státům snížit tuto částku o téměř 15 z těch 94 miliard. A já se chci zeptat, eh, zda tedy některým zemím, které mají rozpočtové investiční problémy, umožníte další snížení adicionálních částek? Není mi to zcela jasné, neviděl jsem vaše poslední čísla, ale ta první tabulka, ta ukazovala, že země neplní tato kritéria pro adicionalitu. Chci se zeptat, jak se na to díváte. Doufám, že jsem to řekl jasně. Druhá věc se týká toho, co jste také zmínil, a to jsou důvody pro zhoršení absorpce. Říkáte, že 75 eh, eh, toho působí eh, výběrová řízení a kondicionalita. Ale pokud skutečně za to můžou výběrová řízení, jak potom vysvětlíte, že se v těch posledních letech, tedy v roce 2012 až 2013, eh, ty negativní jevy kumulují. Ty projekty musí nějakým způsobem začít prostřednictvím eh, veřejných zakázek. A poté se ta situace zhorší A já bych k tomu chtěl říci, že každý členský stát má svůj vlastní zákon, který upravuje veřejné zakázky. Není to upraveno na evropské úrovni, bohužel. A pokud každý členský stát bude i nadále mít svou vlastní legislativu, tak se tato negativní situace patrně nezmění. Já vám dám příklad. Litva je na prvním místě, pokud jde o absorpci A situace je tam taková, že oni e, převrátili pořadí výběrových řízení, mají tam v první řadě systém veřejný a teprve poté, co ten příjemce se skutečně kvalifikuje, tak e, teprve poté pokud se tedy kvalifikuje na národní úrovni, tak poté může požádat o prostředky z Evropské unie. Zatímco ve většině členských států je to naopak, tam se nejprve kvalifikujete pro zdroje z Evropské unie. Já jsem si propočítal ty vaše tabulky, než jste sem mezi nás přišel. Vy tam eh, hovoříte o mí, silné míře zpráv, eh, vy a vztahu k absorpci, ale vy udáváte pouze 25% vztah eh, mezi eh, špatnou absorpcí a špatnou veřejnou zprávou tam potom eh, ta čísla v těch jednotlivých eh, kvadrantech eh, netvoří 100%, takže s tou korelací to patrně nebude úplně přesné. Děkuji, pan Joachim Celernění. Děkuji, paní převodničance, za głos. Děkuji, paní předsedkyně, za velmi obšírnou a strohou analýzu, kterou jste nám poskytli. Myslím, že částečně je to takové, že ta analýza na mě působí tak, že člověk s ní vystřízlivý, byla to střízlivá analýza. Já jsem zastánce evropské politiky, regionální politiky a strukturální politiky, která je propojena s regionální politikou. Ale to, co nyní zažíváme, je to, že investiční fondy abyste také říkali, že na, národní, na regionální úrovni je to často jediná možnost, jak investovat. Ty investiční fondy, jak se zdá, se momentálně eh, silněji koncentrují u národních států a dokonce i státy s federálním systémem, jako například Německo, dospívají ke silnější národní koncentraci strukturální a regionální politiky. A regiony eh, ve zvýšené míře závisí na tom, co se o nich rozhodne na národní úrovni. A podle mě to s regionální politikou již nemá mnoho společného. Pro menší státy je to možná smysluplné. Pro státy, které mají milion či milion a půl obyvatel, tam to má smysl, že se to dále netříští. Ale u větších států, kde jsou i regionální rozdíly větší, bychom měli regionální aspekt zohledňovat i nadále. A to další, co je pro mě stejně závažné, to, toto jsme v podstatě těsně před volebním bojem, nebo již téměř ve volebním boji, a i u nás na veřejnosti se bude silněji hovořit o evropských tématech více než jindy a tady se s ním pojí otázka, do jaké míry ty nároky, které máme a ty možnosti, které jsou k dispozici, ještě vůbec korelují se skutečnou realitou. Říkal jste, že je tady více než 900 finančních nástrojů, které jsou k dispozici pro země a regiony, pro eh, občany, které mají potřebu financování. Jakým způsobem jsou využívány? My tady na základě iniciativy naší paní předsedkyně, myslím, že to bylo asi před dvěma lety, my jsme eh, tady se rozhodli na tom, že chceme mít nástroj na sdílení rizika, který státům, které kofinan- kterým vypadlo financování například z bankovního sektoru a dále, eh, takovéto státy pomocí tohoto nového nástroje mají možnost ty své projekty mít i nadále. A já se ptám, je to otázka komisi, kolik zemí, které mělo možnost využít tohoto nástroje, tohoto nástroje využilo. A já říkám, žádný stát, žádná země si o toto nepožádala. A já se ptám, jak to vypadá u těch dalších finančních instrumentů, které jsou k dispozici. Další aktuální diskuse. Máme velice dobrou strategii pro Romy na evropské úrovni. Máme také zde na výboru možnost toho využít strukturální fondy k, pro integraci a pro lepší sociální postavení marginalizovaných eh, skupin obyvatel. Nejsou to pouze Romové, ale zejména Romové. My jsme to takto umožnili. A na národní úrovni ty úspěchy jsou spíše velice skrovné. A to jsou samozřejmě veškeré ty věci, které potom se objevují v těch diskuzích a vedou jejich směr. Například máme zde směrnici o energetické účinnosti. Tam jsou velmi vysoké nás roky. Minulý týden Evropský parlament cíle ještě posílil a zostřil a jak vypadají dopady. Například v oblasti výstavby sociálního bydlení či výstavby bydlení, které si může dovolit člověk s průměrným příjmem. Tam je to kontraproduktivní. V Berlínu máme diskusi, že potřebujeme stavět nové byty. Ale společnosti, které staví nové bydlení, jsou konfrontovány s tím, že oni staví byty, kde ta čistá cena bez uh, nějakých těch dodatečných vkladů na metr čtvereční je 6,50. A to skutečně není zanedbatelná výše. A společnosti, které staví byty, říkají, že právě například díky té energetické účinnosti čelí tomu, že i když dostanou eh, zadarmo pozemky, na kterých stavích, tak se nedostanou pod cenu 10 eur na metr čtvereční. Takže to je například velice aktuální téma a Komise se chce momentálně soustředit na to, jakým způsobem je možné podpořit výstavbu bydlení pomocí subvencí a dalších podpor. Takže to je celý jakýsi vějíř témat, kde zjišťujeme, že tady máme jisté prostředky a možnosti, ale on už to nekoreluje s tím, jak vypadá realita a jak se to provádí. A čísla toto podporují, to dokládají. Například výbor pro rozpočtovou počtu po kontrolu rozpočtu velice tlačí na to, abychom již zastavili naší diskuzi o míře chybovosti. Jak to vypadá ale potom v členských státech? Já například v mém volebním okrsku Tady mám oddělení, které se věnuje veřejným zakázkám a subvencím a mám tam pracovníky. A na mnoha obcích je to již tak, že takovéto oddělení je pokládáno za luxusní, protože je třeba neustále odbourávat pracovníky v oblasti administrativy. Ovšem, ono to vede k tomu, že dříve než člověk udělá chybu, která je mu potom vyčítána, tak raději se rozhodne vůbec ty prostředky a možnosti nevyužít. Například mé město Berlín. Tam nyní probíhá velká diskuse o tom, proč mnoho milionů peněz, které pochází z EU či dokonce ze spolkové vlády, proč tyto peníze nejsou využívány. Jeden z důvodů bylo to, že, tam, že nemáme kvalifikované pracovníky pro to, aby ty projekty připravovali a vypisovali. Takže to je skutečně široká paleta témat, která se skrývá za těmito čísly. A když se tady dostáváme do nového programového období, tak si myslím, měli bychom se zvolit koherentní přístup ke všem těmto problematikám. Pokud zvolíme přístup sektorální, tak prostě nebudeme úspěšní. Potřebujeme, abychom spolupracovali napříč mezi všemi výbory. A apeluji zejména na DG Regio, aby skutečně pěstovali kontakty s ostatními odděleními komise tak, aby dokázali eh, ke všem těmto tématům přistoupit propojeně. Nebudeme mít nic z toho, když na jedné straně tady budeme mít požadavky, na kterých se dohodneme a které budeme myslet dobře, ale na druhé straně tam kde e, toto má být celé realizováno, to realizováno potom není, protože není dost odvahy. V takovémto případě například vlastně zničíme veškeré ty cíle, které jsme si vytkli v oblasti politiky soudržnosti. Děkuji. Dobře, po těchto třech vystoupeních si dovoluji zareagovat. Adicionalita je velice ožehavá věc. A samozřejmě, že se všichni shodneme na tom konceptu, že evropské peníze by neměly nahrazovat něco, co mohly udělat sami členské státy. Avšak teoreticky není příliš snadné zjistit, jak by to vypadalo, kdyby žádné evropské financování nebylo. A samozřejmě hospodářská situace je také velice důležitým faktorem. Já si nemyslím, že byste nás proto měl kritizovat za to, že jsme přizpůsobili, změnili hodnocení pro posuzování adicionality. Ze své vlastní zkušenosti, národní či regionální, víte, že možnosti toho, co členský stát nebo region může respektive mohl dělat před krizí a může dělat za krize, je velice odlišné. K tomu je třeba přihlížet. A to i tehdy hodnotíme-li adicionalitu. Máme zde sice nějaká čísla, která však vycházejí z kontextu, který již není relevantní. A to mi nepřipadá jako správné. A kamkoliv jdu, Hovoří se o tom, že jedním z důvodů nízké absorpce je také nízká dostupnost eh, národního spolufinancování. Pokud my snížíme tedy míru národního spolufinancování, tak se sníží objem všech prostředků na investice. My však z čísel vidíme, že i nižší investiční objemy jsou v některých členských státech velice problematické. Pokud jde o veřejné zakázky, samozřejmě, že existují jednotlivé zákony v jednotlivých členských státech, ovšem tyto zákony musí eh, být v souladu s evropskou směrnicí a jsou ovlivněny evropským právem. Takže my, kdykoliv se setkáváme s porušením nebo s nesrovnalostmi, tak eh, se netýkají ani tak eh, národních požadavků, národních zákonů, ale spíše proto, že porušují základní požadavky evropské směrnice. Budeme mít novou směrnici, to také celou situaci zjednoduší, ale myslím si, že není spravedlivé hovořit o tom, že máme v oblasti zákonů upravujících veřejné zakázky Evropskou unii zcela roztříštěnou. Naopak je to jedna z oblastí, kde evropské právo dominuje. Pokud jde o korelaci, není to stoprocentní korelace, ale statisticky je to významné a to si myslím, že je důležité. Samozřejmě, že se vždy objeví specifické faktory které způsobí, že země se v tom grafu dostane pod čáru nebo nad čáru, ale je třeba z toho vidět, že v Evropské unii existuje určitý trend, což potvrzuje i to, že je třeba tu absorpční kapacitu zlepšovat i prostřednictvím Pan celá má jistě pravdu, že je třeba si tady položit celou řadu otázek a já vás naprosto podporuji v tom, když říkáte, že je třeba, abychom v budoucnosti zohlednili to, že je třeba, abychom naši politiku uplatňovali koherentně. A já vám mohu jako někdo, kdo během posledních 20 let vždy eh, byl, se věnoval různým oblastem politiky, že koordinace a spolupráce různých eh, útvarů komise nebyla nikdy tak úzká jako dnes. A to začíná již tím, že v rámci nové periody s vaší podporou eh, jsme připustili, že budeme mít tu eh, proslulou ex ante podmíněnost. Podmíněnost ex ante, že budeme financovat investice pouze v tom případě, že zde budeme mít právní, strategické a správní předpoklady, například v oblasti ekologie, v oblasti energetiky, v oblasti dopravy. Abychom v těchto oblastech mohli zjistit, zda je členský stát ve stavu, kdy můžeme říct, že eh, splnil podmínky ex ante, k tomu, abychom toto takto mohli rozhodnout, potřebujeme velice úzkou spolupráci s odpovídajícími generálními ředitelstvími. Nebo příklad Smart Specialization, to je velice důležité téma i z hlediska regionální politiky. Tak, abychom mohli posílit regionální inovační schopnost a regionální konkurenceschopnost. Zde velmi úzce spolupracujeme s kolegy ze společného výzkumného střediska. Oni nyní mají v Sevlie platformu, kde naše klienty, pokud to tak chcete nazvat, můžeme tam odesílat a oni tam získají informace a radu o tom, jak mají provádět svou politiku. Takže to je přesně ten směr, jakým způsobem chceme probořit bariéry tak, abychom mohli užeji spolupracovat nesouhlasím zcela s vámi v tom, když tvrdíte, že tady ten nacionalizační trend, trend té silnější centralizace, koncentrace na národní úrovni, to je třeba ještě zanalizovat, zohlednit, až budeme mít k dispozici veškeré ty programy. Ale podívejte se na svou vlastní zemi. O tom eh, rozhodně hovořit nemůžeme. Ve vaší zemi tam máme dokonce o jeden národní program méně. Podívejte se na západ, na Francii, tam nyní regiony přebírají velice důležitou roli v regionální politice, která je silnější než dříve, takže já si nemyslím, že bychom tady mohli hovořit o všeobecném trendu. A nezapomínejte na jednu věc. Národní program automaticky neznamená to, že tam není žádná regionální spolúčast. Právě v novém nařízení například pomocí ITIs, jsme vytvořili nástroje, které mají umožnit i ve fun- z funkčního hlediska na regionální úrovni mít eh, provádění odpovědnosti a toho, že ty programy budou jaksi vlastněni na té regionální úrovni. Takže tady je třeba silněji diferencovat. Co se týče těch eh, finančních nástrojů, tam tomu jako vždy jsou tam věci, které dobře fungují, některé fungují méně dobře, vy jste poukázal na některé slabiny, ale právě toto je oblast, kde nové nařízení eh, přichází s mnohem přísnějšími předpisy a kritérii takže já jsem velmi přesvědčen o tom, že v budoucnosti toto bude fungovat lépe. Strategie pro Romy. To je skutečně velký problém. Vidíme to i nyní v novém programovém období a chceme se tomu v tomto období specificky věnovat. Ve starém programovém období jsme měli alespoň ve dvou členských zemích, myslím, že to bylo Slovensko a Maďarsko. Zde jsme měli specifické programy, jinak jsme měli um, odpovědící programy pro Romy v um, oblasti eh, začlenování. Byly tam um, vyčleněny relativně velké částky, ale dávám vám zapravdu, ne vždy byly tyto částky dobře alokovány a prováděny. Takže to je rozhodně téma, na které bychom si měli dát pozor. Děkuji. Dále má slovo Jan Olbricht, prosím. Děkuji. Pane řediteli, to byly velice užitečné informace. Je zajímavé, že v první části našeho eh, zasedání jsme měli debatu s experty, kteří hovořili také o korelaci mezi administrativní kapacitou a úrovní absorpce. Ani v podstatě neposkytli jasnou odpověď na to, proč v některých členských státech eh, je administrativní kapacita vysoká a absorpce nízká, například eh, Česká republika. Takže mě by skutečně zajímalo, eh, na tom vašem seznamu je Bulharsko, Rumunsko, Česká republika mm, jako země s nejnižší mírou absorpce. A otázka zní, tedy nechtěl bych na někoho ukazovat prstem, ale chtěl bych se zeptat, proč? Je to problém s administrativní kapacitou? Nebo přihlížení k evropským cílům? To je v podstatě velice jednoduchá politická otázka, která je důležitá pro nás pro všechny. A druhá věc, úroveň absorpce je dnes asi 60%, jak jste říkal, takže budeme potřebovat asi to, aby 40% bylo vyčerpáno v letech 2014 a 2015. Pokud porovnáme potřeby, které vycházejí z jednotlivých členských států, tak budeme v letech 2014 až 2015 potřebovat prostředky na zaplacení veškerých eh, žádostí v rámci kohezní politiky. Nyní to zjednodušuji. Jedním ze závěrů by tedy bylo říci členským státům, přím nespěchejte, protože když projekty zahájíte příliš rychle, tak eh, žádné peníze nedostanete. Nebo můžeme prodiskutovat partners, dohody o partnerství, a otevřete své programy v roce 2015, takže první platbu dostanete v roce 2016. Velice ty závěry zjednodušuji, ale lidé v praxi se často nás, členů parlamentu, ptají. Zda metoda na posílení kontroly a automatických oprav. Směřuje tato metoda k úsporám v rozpočtu? Protože je zde ta otázka omezení rozpočtových zdrojů, protože my v Evropě máme nedostatek prostředků v rozpočtu nejen nyní, bude se to týkat i roku 2014, takže je zde otázka toho, zda je to určitá strategie k tomu, aby se evropské prostředky uspořily, protože členské státy si kladou oprávněně otázku, proč jsme kontrolováni vlastně tak jednoduchým způsobem, ale Stále přísněji se kontroluje například eh, kondicionalita a skutečně poprosím vás o odpověď, protože My se velice často setkáváme s tím, že otázky absorpce, administrativní kapacity a financování se překrývají. Děkuji, dále Jens. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu i nadále hovořit švédsky. Švédština je můj oblíbený jazyk. Mám jednu otázku, která se týká veřejných zakázek. Jsem velice rád, že se jim věnuje velká pozornost. Máme zde akční plán pro veřejné zakázky. To je skvělé. A je to skvělé proto, protože otevřené a transparentní veřejné zakázky v rámci politiky soudržnosti jsou možná tím nejlepším nástrojem boje proti korupce. Je zde vš- korupce. Je zde však riziko, že v členských státech budou orgány chápat jakoukoliv spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem jako možný zárodek korupce. Například ve Švédsku máme některé velice úspěšné klastry pro inovaci, které úřady pro politiku inovace označily jako úspěšné, protože všichni jsou do celého procesu zapojeni. Například malé a střední podniky vybudovaly určité platformy a jsou částečnými vlastníky těch projektů a sdílení vlastnictví je pro úspěch velice důležité. Nicméně orgány, které se zabývají regionálními fondy, hovoří o tom, že i když jsou splněny podmínky pro veřejné zakázky, není zde nárok na regionální financování, a to právě z důvodu podezření z možnosti korupce. Děkuji dále paní Maletič. Thank you very much. Děkuji. Mně se líbily výsledky té vaší analýzy. Musíme ukázat, že absorpce má přímo uměrný vztah s dobrou zprávou a tom je zase navázáno na administrativní kapacitu. Potřebujeme kvalitu a kvantitu určitou lidí v systému. Zajímají mě opatření. Ještě k těm dalším, která, k tomu, co už jste dali členským státům, na zlepšení tě administrativní kapacitu. Existuje nějaká jednoduchá metodika, která by členským státům eh, tedy jasně dávala na vědomí, jak zlepšit administrativní kapacitu a kdybychom ukázali co všechno v tom má být zahrnuto? Také se domnívám, že důležitou částí dobré implementace, že vysoká úroveň, úroveň absorpce a nízká úroveň e, e, různých e, irregularit, je to, co by stát mohl investovat do přípravných aktivit, aby vlády se neucházeli pouze o spolufinancování, ale také o finance na přípravu projektu. To stojí až 3 až 5 celkové hodnoty projektu. Pokud chceme vynaložit miliardu, musíme investovat 300 milionů na přípravu projektu. čili i vlády, by měly počítat s touto složkou a v rámci rozpočtových omezení a deficitních řízení bychom měli pomoci vládám různými finančními nástroji, tak, aby mohli investovat do přípravy projektu, což je podstatné z hlediska politiky, implementace kohezní politiky. Dobrá, nikdo další se nehlásí, takže bych připojila své drobné otazníky v návaznosti na to, co říkal Jan. Můžete říct, jaká je také eh, ta celková hodnota těch eh, ještě těch nároků eh, na proplacení. A potom, pokud jde o zálohy, bude to problém, až budete mít v příštích letech eh, platit zálohy, jak se poperete s touto výzvou? Vzhledem tomu, že parlament teď bude mít eh, nebude moci měnit rozpočet a nebude vám moci v tomto směru pomoci. Ano. Takže vyslovím se k jednotlivým dotazům. Koncem roku jsme DG Regio měli 19 miliard eh, prostředků na nároku na platby, které jsme nemohli proplatit. Jsou asi 4 miliardy byly předmětem přerušení. Některé žádosti přišly velmi pozdě. Kdybychom měli dost, mohli bychom zaplatit 10-11 miliard. Takže vidíte, že to není kvůli přerušení právě to nebyla ta rozhodující role. Na začátku roku je vždycky těžká situace z rozpočtového hlediska. v roce 2013 budeme moci zaplatit asi 6,5 miliard v lednu a v únoru. Takže tolik zhruba. Jaká je stávající situace? A zálohy. tak ty musí být eh, proplaceny, když přijmeme ty programy. Ale mohu ujistit tento výbor, že nic z toho, co děláme, pokud jde o implementaci, vyjednávání, přípravu programu, nic z toho nám nediktují rozpočtová omezení. Tolik, abych odpověděl také panu Albrechtovi. také některé z těch čísel, které jsem uvedl, to jasně ukazují. A přerušení je pouze přerušením, když stát zareaguje rychle po nějaké době, pak ty peníze už znovu začnou proudit. Vaše otázka k administrativní kapacitě. Existují specifické situace, třeba Česká republika. 2011 tam jsme měli akční plán na posílení některých orgánů a trvá nějakou dobu, než se to projeví, než to začne mít skutečný dopad. A zdá se, že kolegové v České republice usilovně pracují na tom, aby zlepšili tu strategickou administrativní kapacitu provádění. A jinak eh, ne, že bychom neměli eh, žádné problémy s mm, eh, těmi partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem. To není pravda. Teď v situaci, kdy národní rozpočtové prostředky jsou vzácné, musíme peníze ze soukromého sektoru mobilizovat stále více. Měníme základ spolufinancování. Směrem k celkovému nákladu, abychom mobilizovali více soukromých prostředků. Pokud jde o veřejné zakázky, tak samozřejmě se v konečném důsledku ale musíme držet pravidel. Upozorňujeme členské státy velmi konkrétně se bavíme o tom, co můžeme měnit, jak jim můžeme pomoci. Myšlenka určitého modelu pro fungování organizaci struktury jednotlivých eh, institucí, na tom intenzivně pracujeme. Já jsem zmínil některé ty iniciativy, kde se zabýváme tím, jak právě by fungovala modelová, vzorová, správní, eh, vzorový správní orgán. Jak na základě toho může být prováděno školení a různé další pokyny. Máte naprostou pravdu. Přípravná fáze projektů je stěžení. Kdykoliv máme nějaké projekty, které příliš dobře nefungovaly, se podívá, musíme podívat, odkud se ty problémy objevily od začátku. Proto se snažíme eh, navýšit pomoc z Jaspers, To byla úspěšná zkušenost. Budeme mít platformu technické pomoci v rámci technických nástrojů. A pak technická pomoc, která je k dispozici na úrovni členských států, v některých zemích také Světová banka se účastní pomoci. Takže existuje celá široká škála různých možností, nastavení těch prvních fází projektu. Jak je dostat lépe pod kontrolu, jak je lépe připravit. Doufám, že jsem tímto odpověděl na všechny otázky. Děkujeme. Informuji, že v březnu budeme mít slyšení o partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem. Nevím, koho zašlete za DG Regio, ale jste vždy vítáni na půdě našeho výboru. Děkuji. Děkuji, že jste se dostavil a že jste se s námi podělil o tyto informace. Ano, myslím, že je velmi dobré vést eh, takové výměny a já budu skutečně nadšen, skutečně s radostí přijmu vaše pozvání i příště. Kolegové, skončili jsme trochu dříve, než jsme plánovali. Uvidíme se ve tři a tím je zasedání prozatím přerušeno. Děkuji.